Buongiorno. Dobrý den, dámy a pánové, vážené kolegyně a vážení kolegové. Invito tutti a prend... Poprosím vás všechny, abyste se posadili. La seduta è aperta. A zahajuji plenární zasedání. Ještě jednou dobrý den. Chtěl bych vás informovat, že jsem od politických frakcí a od nezařazených poslanců obdržel jmenování do parlamentních výborů podle článku 209 jednacího řádu Evropského parlamentu. Seznamy eh, příslušných výborů a jejich členů byly zveřejněny na webových stránkách plenárního zasedání. Jak víte, dnes předpokládá program jednání volbu kvestorů Evropského parlamentu. Obdržel jsem následující kandidatury. Paní Monika Beňová, pan Žil Boje, pan David Káza, pan Karol Karsky, paní Ann Sander. Kandidáti mi potvrdili, že akceptují tyto nominace. Počet kandidátů nepřekračuje počet křesel, která můžeme rozdělit, a proto vám navrhuji, abychom je schválili aklamací podle článku 15 odstavce 1 jednacího řádu. E a tím pádem, pokud eh, vy sono, vy sono, vy sono Chci se zeptat, zda má někdo žádost eh, o to, aby se hlasovalo tajně. A žádné takové žádosti nejsou. Tím pádem prohlašuji kandidáty na kvestory Evropského parlamentu za zvolené a samozřejmě blahopřeji všem kolegům, kteří se o posty ucházeli ke zvolení. Nicméně máme jedno hlasování, které musíme provést, abychom stanovili preferenční postup. A tím pádem musíme hlasovat o tomto preferenčním pořadí, v jakém budou přiřazovány hlasy všem pěti kvestorům. E allora procediamo alla votazione. Tím pádem teď přistoupíme k tajnému hlasování. Mnozí z vás už jistě eh, vědí, jak eh, to probíhá při tajném hlasování. My musíme provést takovou kontrolu, abychom si ověřili, že nám systém funguje. Na obrazovkách se vám zobrazí jména těch našich známých osobností a pomocí kurzoru budete moci vybrat své nominanty. Tedy ve chvíli, až se zahájí hlasování. Takže jakmile se to spustí, budete moci začít volit tu Eh, tu preferenci. Takže nejdříve si uděláme zkoušku. Hlasovali jste všichni? Eh, Prosím pěkně, hlasujte. Prosím, hlasujte. Je to zkouška. Je to ověřovací zkouška. Buďte tak laskaví a odhlasujte. Kolegové, prosím, klid. Budete muset zvolit pět z osmi kandidátů. Tedy z těch osmi jmen, která se vám zobrazí na obrazovkách. Ano, protože máme pět křesel Musíte hlasovat pro alespoň tři kandidáty, jinak váš hlas bude neplatný. Takže prosím pěkně, vyberte těch svých pět nominantů a minimálně vyberte tři. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Hlasovali jste všichni? La votazione è chiusa. Končím hlasování. Numero dei votanti. Počet hlasujících 559, neplatné hlasy 86. Platné hlasy 473. Tím pádem eh, ten eh, test je platný, ta zkouška proběhla dobře. A teď tedy proběhne samotné hlasování o kvestorech Evropského parlamentu, abychom stanovili jejich posloupnost. Takže i v tomto případě máte zvolit pět e, nominantů a musíte zvolit alespoň tři. Jinak bude váš hlas považován za neplatný. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni?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 Končím hlasování. Numero... Počet hlasujících 574. Neplatných hlasů 71. Platných hlasů 503. Čtyřista sedm hlasů Ann Sander. Sekunda. Na druhém místě paní Beňová 391. Con gli stessi voti. Opět 391 pan Kaza. Con 300... 300 17, pan Žil. Kon 261, pan Karsky. Auguri, komplimenti. Blahopřeji všem zvoleným podle článku 18 jednacího řádu, tedy této preferenční pořadí, je stanoveno, přičemž nové složení eh, předsednictví bude oznámeno předsedům všech ostatních eh, evropských institucí. Zasedání je nyní přerušeno a budeme pokračovat v 10 hodin a 30 minut. Podle eh, článku 18 jednacího řádu je to preferenční pořadí stanoveno podle toho, v jakém pořadí byli kvestoři zvoleni a v případě shodného výsledku podle věku. Děkuji a uvidíme se zhruba za hodinu.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 Invito i colleghi a prendere posto. Dobrý den, vážení kolegové, prosím vás, abyste se usadili. Riprendiamo la seduta. Zahájíme dnešní jednání. Na dnešním programu jednání máme vystoupení Rady a komise ohledně závěru Evropské rady z 20. a 21. června. Na úvod předám slovo předsedovi rady, panu Tuskovi. Rovněž zdravím pana komisaře Ševkoviče, Ševčoviče, který je přítomen. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, předně bych chtěl pogratulovat eh, poslancům i předsedovi parlamentu ke zvolení do úřadu. Věřím, že se nám bude velice dobře spolupracovat. Evropský parlament eh, představuje mm, hodnotu evropské demokracie, protože je přímo volen. Pro některé zase to může být eh, spíše eh, Evropská rada, která představuje legitimitu eh, volených zástupců. Ovšem tyto spory nemají příliš velký význam, protože obě dvě instituce jsou demokratické a nakonec musíme vzájemně se respektovat a spolupracovat protože jedině tak můžeme vybudovat důvěru a změnit Evropu k lepšímu. A proto Evropská rada navrhuje nové vedení EU a já jsem se v rámci toho setkal s vašimi zástupci a to mnohokrát. Učinil jsem to nejenom z úcty k vám, nejbrž především proto, abychom zajistili, že e, naše rozhodnutí budou opravdu společná umožni, dokázali jsme přijmout ta rozhodnutí zavčasu a vlastně rychleji než před pěti lety a věřím, že jsme udělali dobrou volbu. Poprvé ve, v naší historii Evropská rada navrhuje dvě ženy a dva muže, aby se postavili do čela klíčových evropských institucí. Jsem velice rád, že se nám podařilo dosáhnout genderové rovnosti v těchto vrcholových postech. Je to, myslím, změna velice pozitivní. Evropa totiž o ženách nejenom hovoří, ale také si je vybírá do vrcholných míst a věřím, že to bude inspirace pro další eh, ženy. A také věřím, že to bude inspirace pro Evropský parlament eh, při svém dalším rozhodování. Dámy a pánové, vážení přátelé, během procesu nominací jsem byl v úzkém kontaktu se vedením zelených, zejména se Ska Keller a s Filipem Lambertem. Plně věřím, že spolupráce se zelenými a jejich zastoupení v evropských rozhodovacích orgánech bude dobré nejenom pro vládnoucí koalici, ale také pro celou Evropu. A proto bych chtěl vyzvat všechny své partnery, aby zapojili zelené do nominací, byť ještě jejich strana nemá eh, přímého zástupce v Evropské radě, ale Věřím, že také von der Leyen vyslyší mou výzvu a přímo s ní budu o této věci dnes hovořit. Jak víte, tak v řadě zemích eh, zelení symbolizují naději a svobodu a já mám v tyto symboly velikou víru. Když už hovoříme o různých citlivých záležitostech v Evropě, tak bych chtěl také zmínit jednotu a zeměpisné vyvážení na našem kontinentu. Jak víte, tak jsem osobně bojoval za to, aby byla Evropa v minulých letech jednotná, ať už jde o solidaritu s Ukrajinou, pomoc Řecku, migrační krizi nebo vyjednávání o Brexitu. Někdy jsme byli více, jindy méně úspěšní, ale nakonec jsme vždy dokázali stát pospolu. A to je proto, že všichni eh, eh, vůdci šéfové států a vlád porozuměli, že jednota je důležitá. Jedině když jsme jednotní, tak můžeme vyvážit eh, jiné mocné světové hráče. A na posledním summitu jsme dokázali dosáhnout konsenzu. Trvalo nám to tři dny, protože jsem si chtěl být opravdu jistý, že každý členský stát, ať už je velký či malý, z každé části Evropy bude plně zapojen do budoucího vedení EU. Ale samozřejmě, že je tady ještě prostor ke zlepšení, pokud jde o zastoupení z východních států v celkové architektuře evropských postů, zejména Někteří premiéři ze socialistické rodiny eh, hovořili o zeměpisné vyváženosti v Evropském parlamentu. Evropská rada také řešila další témata během svého jednání, ale naše závěry znáte, takže eh, nemá smysl, abych eh, vás jimi nyní eh, zdržoval. Přeji hodně štěstí. Děkuji vám, pane předsedo Tusku, a nyní má slovo. Za komisi komisař Ševčovič, prosím, máte slovo. Děkuji vám moc krát, pane předsedo Evropského parlamentu, pane předsedo Evropské rady, vážení poslanci. Mám to potěšení a čest k vám promluvit jménem předsedy Junkera na tomto prvním plenárním zasedání Evropského parlamentu v novém legislativním období. Hovořili jsme o funkcích a jménech v posledních dnech a v posledních nocích a často nějakou dobu trvá, než najdeme správnou rovnováhu a správný kompromis. A stojí za to si ten čas vyhradit, aby se správní lidé dostali do správných funkcí a určovali budoucnost Evropské unie v příštích příštích pěti letech. E, proto e, jsem potěšený tím, že e, váš parlament zvolil předsedu Sasoliho právě do té patrně nejtěžší funkce ze všech. Takže, milý pane předsedo, gratuluji vám a gratuluji samozřejmě všem poslancům Evropského parlamentu k jejich úspěšnému zvolení. Chtěl bych vám pogratulovat nejen osobně, ale také jménem předsedy Evropské komise a mých kolegů z kolegy a komisařů. A chtěl bych zdůraznit, že všichni se těšíme na velice úzkou spolupráci s vámi všemi. Totež platí pro všechny kandidáty nominované Evropskou radou, včetně předsedkyně Evropské komise, respektive kandidátky na předsedu Evropské komise paní Ursulu von der Leyen, která má veškeré kvalifikace potřebné k vedení této instituce. Samozřejmě váš parlament bude mít poslední slovo a budeme mít ještě příležitost v příštích týdnech o těchto otázkách debatovat. Nicméně červnová Evropská rada se netýkala pouze lidí a osobností. Týkala se také našich strategických priorit do příštích pěti let. A já mohu s potěšením říci, že naše dvě instituce nalézají v mnohem společnou řeč. Chtěl bych zdůraznit dva body především. Za prvé je to sociální dimenze dřív, ne, více než kdy dříve, musíme zajistit rovné příležitosti pro všechny v době, kdy eh, je kdy Evropa prochází mnoha různými přerody, ekonomickým, ekologickým a digitálním, což všechno má hluboké dopady na náš každodenní život. Potom druhý bod, který je podle mě neméně důležitý, je otázka klimatických změn k, mým, k momentům, na které jsem nejvíce hrdý během svého působení v roli evropského komisaře, bylo, když jsem mohl za Evropskou unii podepsat patrně nejdůležitější dohodu v nedávné historii, pařížskou dohodu v New Yorku. A váš parlament ví velice dobře, že to byla jedna z klíčových priorit Evropské komise a ví, jak tvrdě jsme všichni pracovali na tom, abychom toho dosáhli v uplynulých pěti letech, abychom dostali svým slibům. Dnes můžeme říci, že naše ekonomika je největší na světě, která se zavázala v rámci pařížské dohody ke snižování skleníkových plynů o nejméně 40 do roku 2030 oproti roku 1990. A víte velice dobře, že na základě vaší tvrdé práce jsme vytvořili rámec pro to, abychom tento cíl do roku 2030 překročili. A eh, je třeba říci, že přispíváme nejambiciozněji ze všech světových ekonomik a že jsme nyní vytvořili legislativní rámec, který naplní všechny naše závazky. Aby Evropská unie mohla i nadále vést všechny členské státy, musí nyní podložit svá slova činy, pokud jde o naplnění společně odsouhlasených cílů do roku 2030. Nicméně klimatické změny se nezastaví v roce 2030, ať už naplníme cíle nebo ne. A proto Evropa musí se velice jasně zavázat k cestě klimatické neutrality do roku 2050, tak jak to navrhla komise v loni a jak to parlament podpořil a jak to uznala velká většina Evropské rady. Čistá planeta pro všechny je v zájmu nás všech eh, a v neposlední řadě je v našem ekonomickém zájmu, včetně zájmu drobné menšiny členských států, které stále ještě je potřeba připojit k našim společným ambicím. Proto jsme se zavázali, že budeme investovat nejméně 25 příštího dlouhodobého rozpočtu do eh, kroku proti klimatickým změnám a proto jsme zahájili strategii udržitelného financování v rámci Unie kapitálových trhů, abychom mohli směrovat toky soukromého kapitálu efektivněji do udržitelných investic. Nicméně žádný z těchto cílů nesplní Evropská unie, pokud nebude mít eh, správné peníze, ale nebude je dávat ve správný čas. Proto trvám na tom, že musíme ještě uzavřít dohodu o příštím víceletém finančním rámci tento podzim, letos na podzim. A já mám důvěru v to, že vy, vážení poslanci, z toho učiníte i svou prioritu, abyste dokončili s finským předsednictvím vyjednávání o této otázce. Voliči v evropských volbách požadovali efektivní Evropu. Evropu, která dokáže efektivně jednat. A my víme, že to je možné pouze, pokud bude včas schválen rozpočet. K tomu je potřeba eh, ochota ke kompromisům na všech stranách. Když, si, když pomyslím na desetitisíce evropských badatelů, tisíce projektů soudržnosti a jeden milion studentů Erasmu, tak vidím, že každý den eh, se počítá, každý den je důležitý, pokud se mají všechny programy spustit 1. ledna 2021. Tady opravdu platí, že čas jsou peníze. Vzhledem k tomu, že už hovoříme o penězích, chtěl bych říci, že eh, v Evropská rada vidí, jak prohloubení ekonomic, hospodářské a měnové unie se vyplácí. Dnes máme stabilní měnu s průměrnou mírou inflace 1,8 v eurozóně. Evropské banky jsou teď mnohem bezpečnější než před finanční krizi a eh, jejich eh, rezerva je zhruba 20 eh, výdajů. Eh, před finanční krizí to bylo pouze 10 A výsledkem je, že podíl nevýkonných půjček eh, je méně než poloviční než v roce 2014 a už se blíží úrovním před krizí. Ale nesmíme usnout na Vavřínech. Stále ještě nám zbývá hodně práce, abychom dokončili hospodářskou a měnovou unii. Rozpočtový nástroj konvergence a konkurenceschopnosti je důležitým krokem krokem směrem k rozpočtové linii pro Evropu. Je potřeba zajistit financování a zprávu financí. Další úsilí je ještě potřeba ohledně úmluvy o evropském eh, stabilizačním mechanismu, aby byl efektivní a důvěryhodný a aby byl integrován do unijního práva. Potřebujeme také společné zajištění vkladů, aby byla dokončena bankovní unie. Nemůžeme si dovolit čekat do příští krize, než v tomto důležitém tématu konečně postoupíme vpřed. Zbývá tedy ještě mnoho práce a proto jsem velice rád, že vaše plenární zasedání je teprve začátkem. A ještě, vážení poslanci, mi dovolte promluvit k několika dalším otázkám, o kterých jsme diskutovali na poslední Evropské radě. Za prvé bych chtěl znovu stvrdit naši plnou podporu Kypru, eh, pokud jde o ilegální turecké vrty eh, na jeho území eh, Předseda Juncker řekl už v Sibiu, že v této otázce je Kypsan. A jsem rád, že na Evropské radě všichni hovořili jednohlasně a všichni říkali, všichni jsme Kypsané. Komise nyní pokračuje v této solidaritě a provádí konkrétní kroky a mohu ujistit eh, občany Kypru, že uděláme, co bude třeba a Evropa zůstane plně solidární s Kyprem. Je nemožné zmínit zmínit Kypr, aniž bych eh, vyjádřil soustrast eh, rodině kyperského prezidenta, který eh, projevoval lásku k Evropě právě tak jako my. K západnímu Balkánu bych chtěl zdůraznit, že komise nabízí tomuto regionu důvěryhodnou evropskou perspektivu. Je to nejlepší způsob, jak přinést tomuto regionu stabilitu, je to nejlepší způsob, jak překonat eh, bilaterální problémy a udržet tu dynamiku reform, která zatím slouží obyvatelům regionu tak dobře. Členské státy znovu eh, odložili vyjednávání o vstupu Albánie a Severní Makedonie na eh, říjen. Komise je ochotná zahájit rozhovory na základě e, objektivního hodnocení dosaženého pokroku. Do té doby je důležité, aby obě země a celý tento region e, nestráceli tempo. Tyto reformy, e, toto úsilí jsou především v zájmu občanů tohoto regionu. Jde tady o vybudování společnosti založené na spravedlnosti a respektování právního státu. Evropská unie bude podporovat veškeré úsilí tímto směrem. A konečně chtěl bych znovu vyjádřit ne ochvějnou podporu Ukrajině. Sledujeme události na východě této země velice pozorně a budeme i nadále plně implementovat Minskou dohodu, eh, což je priorita číslo jedna. Evropská komise opaku- zapakuje toto sdělení na příštím summitu Ukrajina-EU příští týden, kde se osobně vynasnažím, aby pokračoval dlouhodobý průtok plynu přes Ukrajinu v příštím dlouhodobém období a mohu vám e, říci, že příští trojstranná jednání mezi Evropskou komisí pod mým předsednictvím, Ukrajinou a Ruskem budou pokračovat už v září. E, takže vážení pánové předsedové, děkuji vám. Grazie, grazie al Presidente. Děkuji, pane předsedo Ševkovič, a nyní dám slovo panu eh, Gonzálezovi Ponsovi jménem Evropské lidové strany. Děkuji, já bych vám chtěl poblahopřát, pane předsedo Sasoli, a popřát vám hodně štěstí. Můžete počítat eh, s naší podporou a také bych chtěl poděkovat panu předsedovi Tajanemu, který eh, byl důstojným zástupcem Evropského parlamentu a všech jeho poslanců. Také chci poblahopřát všem kolegům, veteránům i novým kolegům eh, za to, že se chopili své odpovědnosti a zastupují evropské občany. Jsme jedinou institucí, která je přímo evropskými občany eh, vola, volena. Nebudu ovšem blahopřát radě s veškerou ústou panem předsedo Tusku kvůli eh, tomu, že jste neprokázali dostatek eh, úcty ke zbytku evropských eh, institucí. A pokud jde o extremisty, nevím, jestli tady dnes eh, jsou, tak ve čtvrtek, se, tedy pardon, v úterý se tady postavili zády k Evropě. Já bych chtěl říci, že my se nikdy nebudeme stavět zády ani k Spojenému království. To je totiž otázka toho, zda máte či nemáte zásady. Já teď budu vystupovat jménem strany, která je hluboce evropská, která přispívala k budování Evropy od samého začátku. Je to skupina stran, které jsou zakládajícími strany Evropské unie. Je to skupina, která na rozdíl od jiných byla vždy připravená přinášet oběti kvůli dohodám. Je to skupina, která je hrdá na eh, svého eh, kandidáta Manfreda Webera, který nás vedl do úspěšných voleb. Manfred má nadále naši podporu a dnes eh, představuje ducha evropské eh, spolupráce eh, vůči Radě Evropa nemá jenom vypadat demokratická, ona demokratická musí být. Proto Evropský parlament vždy podporoval mechanismus špičkových kandidátů, protože si myslíme, že máme právo o tom hlasovat, jak se tady bude vládnout, ale kdo nám bude vládnout. Takže my věříme ve špičkové kandidáty, věříme, že za pět let eh, tomu bude eh, také tak, eh, až se do, až přijdou další volby. Legitimní zájmy vlád, které jsou zastoupeny v radě, by neměly být prosazovány silou jednotlivých členských států proti vůli občanů, kteří jsou zastoupeni v Evropském parlamentu. Tady bych chtěl tedy říci, že EPP bude podporovat eh, kandidátku, kterou rada navrhla eh, kvůli odpovědnosti, protože také patří do eh, politické rodiny, která zvítězila ve volbách a protože to je člověk kompetentní, který dokáže obhajovat evropské zájmy. Jako politická skupina jsme také pišní na to, že Ursula von der Leyen bude první ženou, která bude stát v čele Evropské unie a která bude na takto důležitém postu. Nicméně eh, rada by měla teď vyjednávat s Evropským parlamentem o programu. Vyzýváme členy rady, aby jsme se společně zamysleli nad budoucností eh, Evropy, protože oni není možné rozhodovat eh, konspirativním způsobem tajně za zavřenými dveřmi. Proces špickových kandidátů není o nějakém jménu nebo o jedné ženě. Jde o to, aby si občané mohli vyzvat člověka, který bude Evropu řídit. To je skutečně revoluční myšlenka a tomu se říká demokracie. Rada má právo navrhnout Evropskému parlamentu kandidáta na předsedu Evropské komise, to je pravda, ale Rada nemá právo ignorovat eh, všechny další kandidáty, kteří byli zvoleni evropskými občany. A vy, pane Tusku, jste eh, vytvořil eh, skupinu eh, států, které tam nejsou za eh, nějakým způsobem začleněni, členi východní Evropy, kteří potom použili své veto, přitom zastupují obrovské množství evropských občanů. Vy jste ovšem vnutil jako kandidátku na Evropskou komisi jednoho konkrétního člověka bez náležitých konzultací, bez podpory Evropského parlamentu, což je proti smlouvám. Vy jste se tedy snažil vlastně parlamentu říci, koho by měl jmenovat Přitom my se tady také musíme demokraticky dohodnout. Došlo tedy do okamžiku, kdy je potřeba, aby se společně s námi rozhodovalo o důležitých postech, včetně ECB. To, co jste projevili, je e, pro prokázání špatné výchovy a neúcty vůči Evropskému parlamentu. Nikdo z předsedů, kteří jsou součástí, nebo prezidentů, kteří jsou součástí e, e, rady, nezastupuje nikoho jiného než svůj vlastní členský stát. Pokud, no tak mohu říci, máte máte štěstí, že článek 7 neplatí pro, eh, pro vaše instituce, protože jinak byste měli velký problém. A je tady před námi obrovský politický konflikt mezi parlamentem a Evropskou radou ohledně toho, kdo bude o Evropě rozhodovat. A ještě jednu zmíní moje parlamentní skupina se domnívá, že Evropa, o Evropě rozhodují občané a v tom spočívá demokracie. Grazie presidente González Adesso la parola alla presidente García Pérez. Slovo má paní García Pérez za socialisty a demokraté. Gracias. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Při květnových volbách evropští občané nám dali jasný signál. Věří v Evropu, ale chtějí změny. A my můžeme ujistit, že moje politická skupina na sebe vzala závazek i odpovědnost prosadit tyto změny. My si myslíme, že nejlepším zástupcem komise by byl Franz Timmermans. Jednak proto, že to je špičkový kandidát, eh, který mohl získat většinu hlasů v Evropském parlamentu a také eh, z respektu k demokratickým pravidlům. A za druhé, a to je neméně důležité, náš kandidát byl odstraněn proto, aby se obhájil zásady právního státu, ale já chci říci, že my budeme pracovat toto energičtěji na tom, aby byly tyto hodnoty skutečně dodržovány. Ale je tady důležitá politická otázka a to je otázka koherentnosti. Není totiž eh, koherentní přijít eh, sem po tom, co Rada rozhodla tímto způsobem nám říci, že nám navrhujete kandidáta, kterého my máme eh, odhlasovat. To není můj postoj. Důležité tedy je, abychom dodržovali zásady lidské důstojnosti. Já myslím, že jsme jako instituce projevili tuto dostatečnou koherentnost. Vždy jsme trvali na tom, abychom hovořili o tom, jak respektovat lidská práva, jak zajistit to, aby základní hodnoty EU byly dodržovány. Ale musíme jít nad rámec toho. Musíme hovořit o politice, o tom, jak tato skupina povede změny v EU. Já jsem ráda, že eh, Karola Rakete byla propuštěna na základě rozhodnutí italských soudů. Eh, došlo k tomu díky oddělení moci. A to je opět eh, nesmírně zásadní věc. Proto tak je důležité, aby zůstalo, zůstala moc eh, oddělena, ale opět to nestačí. Je, potře- je potřeba, abychom předcházeli takovým situacím a abychom prosadili solidaritu v EU, abychom neobvinovali ty, kteří se snaží zachraňovat lidské životy. A když už hovoříme o politice a jejím obsahu, tak nepodporujeme žádného z kandidátů, který eh, bude zastupovat eh, stagnaci a bude proti eh, změnám a reformám. My jsme pro transformaci sociální i ekologickou, protože čas běží dorůstají eh, noví evropští občané, eh, kteří nás eh, upozorňují na to, jak závažné jsou klimatické změny. To musí být v agendě příští komise. Klimatické změny vyžadují obrovskou transformaci, především ve dvou směrech. Je potřeba dosáhnout přechodu udržitelné a spravedlivé aniž bychom se dotknuli našich předchozích závazků. Naše skupina chce nadále budovat většinu proto, abychom přitlačili radu i komisi k tomu, aby byly ambicioznější. Tady chci poblahopřát eh, finskému předsednictví za zvolené téma udržitelnosti. Také potřebujeme takový víceletý finanční rámec, který bude ambiciozní, abychom požadovaných změn dosáhli. Nemůžeme žádat více s méně penězi a Evropský parlament bude bojovat za to, abychom měli prostředky na politiky, které chceme prosadit. Dohodli jsme se na Evropě 2020, ale chybí nám už jenom 6 měsíců a my jsme nedosáhli toho cíle, že snížíme počet eh, lidí, kteří trpí eh, chulobou to jsou často oběti krize, někteří eh, se ocitli eh, v naléhavé situaci kvůli nešťastným eh, okolnostem ale je potřeba, aby ekonomický růst se projevil pozitivně pro všechny, aby tady byla sociální spravedlivost pro všechny. Musíme změnit také ekonomické řízení. Chceme, aby ekonomika byla sociální a solidární a proto se musí posílit evropský semestr a to tak, aby zahrnoval cíle udržitelného rozvoje OSN a také sociální pilíř sociálních práv. Také potřebujeme zreformovat Evropskou měnovou unii. Nemůžeme čekat na další krizi, než budeme posilovat eurozónu. Už teď musíme mít eh, fiskální eh, kapacity a ochranu vkladů. Pro naplnění těchto cílů je ovšem potřeba pracovat také globálně. Evropa musí být silná globálně, prosazovat ekologické i pracovně právní eh, cíle. Občané od nás očekávají více, čekají, že od hájíme sociální výdobytky, včetně sexuálních a reprodukčních práv, práv osob LGBTI. Musíme zamezit eh, takovým bezprávím, jako jsou rozdílné platy mužů a žen. A v našich rukou je také to, abychom eh, skoncovali se sociálním problémem, což je genderové násilí, eh, které bohužel v Evropě nadále přetrvává. Jsme tady, abychom přinesli odpovědi. Už nemůžeme více čekat. Jsme tady proto, abychom vybudovali silnou Evropu na základě hodnot, jako je rovnost, solidarita, udržitelnost a spravedlnost a budeme pracovat bok po boku s těmi, kdo eh, hájí tyto cíle. Nesmíme zradit eh, důvěru, kterou v nás voliči vložili. Děkuji.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 Chci pogratulovat všem zvoleným kolegům do vedoucích eh, pozic, včetně vás, a vyjádřit naději, že společně s novou eh, skupinou Renew Europe eh, se nám podaří dosáhnout toho, aby hlas parlamentu byl více slyšet. A aby byl slyšet více, tak potřebujeme především demokratizovat proces jmenování vedoucích funkcí v EU Můžeme diskutovat jména, můžeme diskutovat genderovou rovnováhu, geografickou rovnováhu, ale dokud nebudeme mít transparentní demokratický proces pro výběr těch, kteří vedou Evropu, tak nedosáhneme eh, spokojenosti. Kolegové, kteří eh, tady přede mnou promluvili, eh, prezentovali některé návrhy, a názory o tom, jak se tyto eh, lidé vybírají. Ehm, nemáme tady rovnováhu, nemáme každopádně geografickou rovnováhu, východní Evropa není zastoupena, jak eh, tomu bylo, eh, když vy jste byl jmenován do své funkce. Potřebujeme zohlednit všechny všechna ustanovení evropských smluv a to musí proběhnout demokratickým způsobem. Dámy a pánové, VPP, socialisté, pokud chcete skutečně demokratického ducha, pokud skutečně chcete, mm, aby mm, seznamy kandidátky lídrů byly reprezentativní, tak je třeba e, vypracovat nadnárodní kandidátky, to znamená všichni kandidáti kandidáty by volili všichni evropští občané, nejenom Němci, Francouzi, Španělé nebo Holanděné. Ten proces špicen kandidátů by byl legitimní, kdyby každý evropský občan pro ně mohl hlasovat. Udělejme tedy eh, toto v parlamentu, nečekejme na komisi nebo radu, to je naší odpovědností. Frakce Renew Europe navrhne Radě a parlamentu Evropskou konferenci o obnově Evropy a demokratizaci volebního procesu. Konference, která bude trvat dva a půl roku a bude spolupracovat s komisí, radou, občany a nevládními organizacemi přijde s návrhy, jak zlepšit stávající procesy. Pan González Pons, já plně souhlasím, paní Irače Garcia Perez také souhlasím. Potřebujeme osoby, které skutečně zastupují, reprezentují Evropany. To jsou osobnosti, které by rada měla volit. Pokračujeme v tomto procesu výměně názorů je pozdě, když rada už rozhodla. Před... Vezměme si tento mandát, abychom do příštích voleb měli mechanismus, který bude odsouhlasený parlamentem, radou a členskými státy. Neplítvejme časem. Uh, ukažme, že jsme schopni rozhodovat a reprezentovat občany. To bych navrhoval, doufám, že budu mít vaši podporu. Máme čas až do příštích voleb, abychom viděli, jak ten proces probíhá. Dále, evropské hodnoty, právní stát, respektování lidských práv. O tom nelze jednat z našeho hlediska. A to je součástí demokracie. Je velmi důležité, abychom v tom, za tohoto mandátu mohli přijít s principy, které budou chránit právní stát a lidská práva mechanismem sankcí aplikovatelným na všechny členské státy. Mechanism prevence, který ukáže každému členskému státu, co od něj očekáváme a co se stane každému členskému státu, který poruší pravidla Také musíme eh, urychleně jmenovat evropského mm, nejvyššího mm, státního zástupce, který eh, by měl zvyknout co nejdříve chránit finanční zájmy Unie před korupcí a podvody a vyslat jasný signál, že Evropská unie eh, nechce jenom trestat, ale také dělat prevenci. A Evropská unie k tomu má nástroje. Dále potřebujeme novou politickou vizi, ekologických, socialistických otázkách, máme agendu klimatických změn. Je jasné, že to musíme sladit s ekonomickými a sociálními cíly. A ten e, signál pro novou komisi by měl být jasný ohledně cílů, které máme v parlamentu. V tomto kontextu přijetí e, strategické agendy pro radu na leta 2019 až 2024. To je krok vpřed, ale nestačí. Potřebujeme politickou agendu vytvořenou zde v Evropském parlamentu a já doufám, že tento proces bude pokračovat až do konce. Proces začal proevropskými politickými frakcemi v parlamentu, abychom vytvořili tyto priority, abychom eh, předložili priority pro budoucí vedení komise co nejdříve. Parlament musí sehrát klíčovou roli při tvorbě těchto priorit a to musí proběhnout teď, před jmenováním eh, příštího předsedy komise. Jinak hrozí, že bude pozdě. Je naší povinností, aby pro evropské politické síly zde v parlamentu předložili toto pro komisi jako strategické priority parlamentu. A to musíme udělat teď, protože evropští občané očekávají změnu způsobu, jak Evropská unie funguje a to musí být provedeno jménem parlamentu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já chci nejprve přivítat dvě třetiny nových členů parlamentu. Já jsem byl zvolen před deseti lety, takže já mm, mm, vlastně mám pocit, že tady eh, reprezentují přes 500 milionů evropských občanů, to je asi 10% lidstva, ale je to první pokus o nadnárodní demokracii. Eh, vzpomněte si na eh, to, jak proběhly volby eh, do tohoto parlamentu, což je hlavní sídlo nad národní demokracie. Byla to bezprezentní mobilizace občanů a politické frakce, které jsou ve prospěch evropské eh, výstavby evropského projektu, tohoto projektu eh, změny, který našel širokou většinu aby reagoval na urgentní výzvy klimatické, sociální, demokratické a aby ukázal, že Evropská unie pracuje ve službách všech. Je to mm, projekt, který umožňuje mm, e, jmenovat osobnosti, které vzešly přímo z voleb jako e, předsedu, na předsedu Evropské komise. Je to koherentní projekt. Je to, mm, by to být osobnost, která bude mít velkou většinu s podporou eh, stran, které vyhrály volby. A vzhledem k tomu by neměla rada jinou možnost, než to akceptovat, jinak by riskovala konfrontaci s parlamentem, eh, konfrontaci, za které by nevyšla vítězně. V tomto scénáři by parlament eh, jako nikdy předtím potvrdil svoji kapacitu jako první výraz demokracie občanů Evropské unie. Měl by možnost reagovat na eh, určité zklamání z politiky. Vážení kolegové, to mohla být situace při zahájení našeho prvního zasedání. Tento scénář Eh, skupina zelených eh, připravovala již řadu měsíců. My jsme se angažovali bez eh, váhání. Výzva byla jistě obrovská, času málo, ale víle byl. Když je vůle, najde se i cesta, jak víte. Také tady v Evropském parlamentu tato vůle chyběla. Hmm. Většina parlamentu preferovala cestu, která nezbytně vedla k tomu, že vlastně vy, eh, vy, vykonali rozhodnutí, která padla jinde. Já jsem slyšel zprava i zleva, samozřejmě se to eh, proměnilo ve fakta, ale um, nakonec eh, převládla logic, s, s národní stranická logika. A výsledkem toho byl casting, kde pochybujeme o e, vůli ke změnám, které naše občané potřebují. Já jsem tady slyšel hodně o kritice ehm, šéfů vlád a států. Já vám řeknu, že pokud e, parlament e, bude z toho, důsledku toho oslaben, tak se musí především poučit sám ze sebe. Já vám děkuji, pane předsedo Tusku, za to, jakým, jak jste explicitně se obrátil k politickým rodinám, ke, z kterých jednu vedu. E, musím konstatovat, že mm, v radě, a to bych řekl, tady bych řekl, že i tady, e, ta vůle Ehm, připojit k ehm, ekologickou rodinu, k eh, tomu dalšímu jednání nebyla úplná. Ale my to nevzdáváme. V příštích pěti letech využijeme všechny páky eh, k našich poslancům, které máme, aby Evropa byla spravedlivější, trvanlivější a demokratičtější. Eh, Evropa bojuje za zachování našeho klimatu, biodiverzity, přírodních zdrojů. Eh, sociální, fiskální spravedlnost, rovnost občanů, eh, obranu svobod, lidských práv a demokracie, které stále více participativní. Je to prostě Evropa, která vrátí lidskou důstojnost do centra svých politik, spíše aby maximalizovala zisky některých. A eh, nejde o to něco monopolizovat, ale jde o to to sdílet. Ti, této instituci, v dalších evropských institucích, v členských zemích, v národních vládách, regionálních, lokálních, v občanské společnosti, se všemi těmi, kteří sdílí tyto cíle. Nemilme se, kolegové, náš eh, eh, dům hoří. Mm, sociální, demokratická, klimatická situace je naléhavá. Jenom mm, rychlá změna nás může zachránit. Děkuji. Děkuji, pane Lamberci. Nyní pan Zany jménem skupiny Identita a demokracie. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo Tusku, znovu evropské eh, instituce předvedly show, která je nehodná evropských občanů po volbách 26. května a po předchozí předvolební kampani nastala určitá naděje ve změnu metod. Nicméně jsme se dočkali zklamání. Nastalo potom handrkování mezi institucemi v posledních několika dnech a to je něco, čemu evropští občané nikdy neporozumí. Rada se rozhodla vybrat velice špatnou metodu. Parlament eh, zvolil metodu špicn kandidátů a nyní politické frakce v parlamentu litují toho, že v balíčku, který dohodli šéfové státu a vlád, eh, nebyl obsažen žádný respekt k parlamentu, což opět ukazuje na vaše pokrytectví a nekonzistentnost mezi slovy a činy. Eh, jestliže parlament chce být respektován a jestliže eh, se chce postavit eh, za špicen kandidáty, za celou tuto metodu a princip, potom je potřeba, aby po slovech následovaly i činy. Pokud eh, chcete být konzistentní, měli byste být proti kandidátce, kterou navrhla rada na předsedkyni komise. Pokud byste udělali něco takového, tak pak byste se dali považovat za konzistentní. Ale jinak jak tomu tak často bývá, se ukáže, že tady jenom plítváte prázdnými slovy a že parlament nebude nijak mluvit do rozhodnutí týkajících se Evropské unie. Pokud jde o ten balíček, který předložila Rada, tak samozřejmě ještě taky čekáme na nějaký návrh programu. protože zdá se podle dosavadních náznaků, že nemůžeme čekat žádnou velkou změnu, což je přesně to, o co usilovali evropští občané 26. května. Nemůžeme se dočkat nějaké změny linie, která by vyřešila problémy, se, kterou se Evrop, se kterými se evropští občané potýkají. A většina evropských vlád které jsou nyní u moci, selhala. Ekonomická krize způsobila, že Evropa je nejpomaleji rostoucí kontinent a že zaostává což je výsledkem příliš rychlých rozhodnutí učiněných zde, které nepomohly občanům, ale často ještě více prohloubily problémy. Máme tu problém také s vnitřní bezpečností. Za poslední parlamentní období každý mohl na vlastní kůži zažít dva teroristické útoky v místě dvou sídel Evropského parlamentu. Evropa už není schopná zajistit bezpečnost ve městech a evropské instituce nepřicházejí s žádnou reakcí v oblasti bezpečnosti. A za třetí taková oblast je příliv migrantů. Nejsme schopni zajišťovat ochranu vnějších hranic, nejsme schopni chránit naše občany. A tyto instituce nejenom nejsou schopné dohodnout se o tom, kdo má nárok vstoupit do Evropy, ale kromě toho migrační toky dále zaplavují Evropu a není proti nim obrany. Naše frakce Identita a demokracie se bude v následujících letech zabývat těmito tématy. Existuje většina, která se znovu rozhodla ukázat, že tato instituce není demokratická tím, že vyloučila v podstatě 20 poslanců Evropského parlamentu ze všeho dění. Nicméně navzdory tomu ukazuje se tím, že Evropa selhává a že se snaží o centralizaci v Bruselu a pokud se Evropa chce zachránit, musí usilovat o posílení rolí hlavních měst a vlád národních států, což jsou jediná místa, eh, kde probíhá demokracie. Musíme se zbavit té retoriky, že neexistuje žádná alternativa, eh, což říkáte vždycky, když máte řešit evropské problémy. Vždycky dáváte více pravomocí byrokratům, kteří jsou odtrženi od občanů. To ale není Evropa, kterou chceme a kterou chtějí naši občané. Pokud budete pokračovat tímto směrem, pak hrozí, že Evropa se skutečně rozpadne na kusy. Rozdíly mezi členskými státy a institucemi se budou čím dál zvětšovat. Skupina ID bude pracovat na vizi Evropy, ve které evropskou spolupráci řídí členské státy a chrání všechny, or, chrání všechny rozdíly, které chcete sjednotit prostřednictvím síly zákona. Děkuji a nyní pan Legutko za ECR, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, gratuluji vám a přeji hodně štěstí. Myslím, že nejzivnějším závěrem, který vyplývá z poslední rady, je to, že mechanismus špičkových kandidátů je mrtvý. Mrtvý je to věc minulosti. Min- jak eh, ve filmu Monty Python naprosto mrtvý. A já toho zase tolik nelituji, protože když se podíváme, tak vlastně ve smlouvách se o špičkových kandidátech vůbec nemluví, nejsou tam zmíněni ani slůvkem. A samozřejmě, že vím, že přístup řady lidí v evropské politice a i tady v Evropském parlamentu um, k pravidlům a smlouvám je poněkud eh, svébytný. A při nejmenším pan Timmermans nebyl kandidátem občanů či ob- evropských občanů. Pan Timmermans byl kandidátem levicového establishmentu. A je dobře, že uh, už je pase a doufám, že se nevrátí protože proces špičkových kandidátů měl ve své podstatě vlastně zachovat eh, moc stávajícího evropského establishmentu. Neměl otevírat politický prostor eh, novým lidem, naopak. A my máme s pravidly neustále problém. Evropský parlament měl problémy dodržovat eh, svá pravidla. Viděli jsme to i včera, kdy tady byla celá řada lidí, kteří eh, otevřeně opovrhovali pravidly. Pane předsedo Tusku, samozřejmě, že rada nemá žádné právo určovat eh, místo eh, předsedy komise. To je jasné porušení smlouvy. To je jedině v pravomoci předsedy komise takže by nás určitě rada neměla z něčeho obvinovat. Ale zároveň jsou tady i dobré zprávy a dobrou zprávou z poslední rady podle mě je to, že velcí evropčí hráči nedosáhli toho, co si přáli. Přáli si vnutit eh, své vlastní koncepce a struktury zbytku členských států s nadějí, že to všichni pokorně přijmou, k čemuž nedošlo. A já doufám, že se z toho všichni dotčení poučí a praxe se změní, protože dny, kdy dvě či tři vlády eh, se svými spojenci mohly diktovat svá řešení či dokonce jména zbytku evropského kontinentu, ty už jsou minulostí. A teď mi dělá starost to, když slyším eh, tady své předřečníky, kteří říkají, že vy, dámy a pánové, jste se patrně nepoučili z toho, k čemu došlo při volbách. Zdá se, že jste odhodláni pokračovat ve stejné strategii. Počet lidí, kteří jsou otevřeně kritičtí vůči této strategii, ale roste. Je tady stále více kritiků současné strategie než před pěti lety a tento počet dále roste a zdá se, že vy jste hluší a slepí a nevnímáte tyto varovné signály. Přitom byste měli, protože pokud eh, své směřování nezměníte, tak to bude mít následky a ty následky budou katastrofální. Takže, jak už jsem řekl, je tady um, drobný náznak z poslední rady, že by se mohly věci trochu začít zlepšovat. Alespoň já to tak stále vidím, naději ještě určitou mám, byť jsem hodně naděje ztratil, když jsem vyslechl uh, své předřečníky. Ale když uh, se nálada kazí, tak je potřeba mít uh, na mysli to, že minimálně já jsem vás varoval. Děkuji, pane předsedající Legutko. Nyní pan Máte eh, slovo Děkuji moc krát, pane předsedo. Já bych vám chtěl nejprve pod, eh, po, chtěl pogratulovat ke zvolení. Očekáváme od vás, že budete pre, pre, předsedou, který eh, se bude starat o transparentnost a nestranost a který bude bránit práva parlamentu před komisí a radou. Což mě eh, přivádí k vlastnímu tématu. Rada, pane předsedo Tusku, teď našla jakési řešení personálních problémů. Někteří kolegové si stěžovali na ten výsledek výsledek, přestože jejich strany se na něm významnou měrou podílely. Já bych chtěl nyní říci, že vlastní skandál spočívá v tom, že takovéto řešení bylo nalezeno v zákulisí, že bylo netransparentní a že parlament do něj nebyl zapojen a že tím vlastně nemůžeme mluvit o demokracii v Evropě. A voliči jsou v tím velice zklamaní, protože právě byla evropská demokracie značně poškozena. Lidé mimo ta zákulisí a mimo restaurací, kde se ty eh, rozhovory konali, si říkají, že tady jde jenom o posty, tady už dávno nejde o obsah. Ale my, Evropská levice v Evropském parlamentu, jsme dostali za úkol od milionů našich voličů eh, usilovat o progresivní zvrat v evropské politice a my se toho úkolu rádi ujímáme. Někteří kolegové v posledních týdnech intenzivně vyjednávali napříč frakcemi a snažili se o e, vznik koaliční smlouvy, tedy zelení a sociální demokraté i liberálové i konzervativci. A vážené kolegyně a kolegové, já si myslím, že minimální konsenzus v politice naší doby e, nebyl zatím naplněn. Levicová frakce chce bojovat efektivními opatřeními proti klimatickým změnám. K tomu potřebujeme pro progresivní většinu v tomto parlamentu. Chceme posílit sociální práva v Evropské unii, chceme bojovat proti praní špinavých peněz, daňovému dumpingu a daň, eh, daňovým únikům. I k tomu potřebujeme progresivní většinu. A eh, pane komisaři, komise přednedávno eh, slavila uzavření obchodní dohody EU-Mercosur a já musím říci, že pro naši frakci je naprosto nepřijatelné, aby tato dohoda byla podepsána, protože nemůže být politikou Evropské unie eh, takto podkopávat, eh, takto prodávat standardy a lidská práva za pár euro. A kromě toho tato dohoda byla uzavřena i s extrémně pravicovou vládou v Brazílii. Eh, takže co je to za politiku, když takto legitimizuje pravic, extrémně pravicovou politiku? To je naprosto jistý rozpor eh, a já si eh, myslím, že bychom měli proti této plánované obchodní dohodě vystoupit v tomto parlamentu a stavět se proti ní. A jakožto levicová frakce jsme pro humánní migraci a asilovou politiku, a garanci univerzálních lidských práv. A proto máme velkou radost z toho, že eh, že v kauze Karola Rakete je to teď 1-0 pro Karolu a já doufám, že to tak bude pokračovat. Vyzýváme progresivní síly v tomto parlamentu, připojte se k progresivnímu zvratu, pracujte na něm v evropské politice. My, jakožto levicová frakce, jsme zveřejnili svůj program a e, stojíme za ním. Grazie. Presidente Schirdevan. Presidente Děkuji, pane Širdevane. Nyní eh, paní Begin, eh, nezařazená. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, dámy a pánové. Já mám teď v ruce kopii smlouvy o fungování Evropské unie a chtěla bych vás požádat všechny, abyste si to pozorně přečetli a zjistíte, kolikrát eh, už byla tato smlouva porušena byla porušena tím, že eh, Itálie eh, se nedočkala solidarity ohledně migrantů. Byla porušena tím, že eh, nebyla naplněna litera zákona, že jste přimhouřili oko, pokud se náhodou jednalo o vašeho přítele. Hovoříte o transparentnosti, ale potom se scházíte v radě za zavřenými dveřmi. Hovoříte o principu předběžné opatrnosti a potom schválíte používání glyfozátu. Mluvíte o obraně zaměstnanců, ale pořád neexistuje minimální mzda která by byla zaručena milionům evropských občanů. Na posledním zasedání rady eh, premiér Conte eh, pojmenoval problém. V Evropě eh, máme sice auto, ale motor se zasekává. Už týdny jsme se handrkovali o funkce a já vás mohu ujistit, že občané z toho vůbec nic nechápou. Diskutovali jste o všem, kromě jejich reálných problémů. Takže vyměňme motor, který pohání Evropu. Změňme společně pravidla a dejme více, parlamentu, eh, dejme více pravomocí Evropskému parlamentu, aby mohl vybírat kandidáty nesmíme jen tak přihlížet. Nesmíme se smířit s tímto uh, přístupem berte nebo nechte být, kde jenom sledujeme soup operu, kterou píší uh, ostatní. My jsme legitimní zástupci uh, evropských občanů, kteří nás zvolili a jsme vázáni touto smlouvou. Takže vraťme se zpátky na první políčko, vraťme se k této smlouvě. Potřebujeme více solidarity, více práv, více růstu a uh, méně přednášek a mentorování, méně franko-německého vedení, méně arogance. Společně můžeme tuto Evropu změnit, protože to po nás občané chtějí. Děkuji. Ujdekam, prego, un minuto e trenta per lei. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, že tu um, um, mohu hovořit za eh, nejpočetnější stranu v tomto parlamentu. A pokud bych potřebovala, aby mě něco přesvědčilo o tom, že to nejlepší pro Británii je odejít odsud co nejdříve, tak to byl způsob, eh, jak, proběhly, jak proběhla včera ta volba. Eh, protože pokud si takhle tenhle parlament představuje demokracii, tak je to naprostá zrada veškeré, ze veškerých zemí, které jsou tu zastoupeny, protože tohle vůbec není žádná demokracie. A tohle je jenom jeden z mnoha důvodů, proč Británie udělala správně, že odchází odsud a to doufejme, že letos na Halloween. A je to správně, protože tady je neustálý vzorec, který se táhne celou historií, kdy utlačovaní se obrátí proti utlačovatelům, otroci proti svým pánům, Eh, rolnictvo proti feudálním baronům, eh, kolonie proti eh, svým pánům, pane Verhofstadte. A právě proto Británie odchází a je úplně jedno, jakým jazykem ho, kdo hovoří. My zkrátka odcházíme a jsme rádi, že odcházíme. Já zastupuji jihozápad Spojeného království a Pamatuju si úplně první den, kdy eh, jsme se rozhodli, že bude navýšen, že budou zvýšena opatření pro rybáře, čímž ale byl snížen jejich příjem o 40%. Tohle je to, co nám děláte. Takže my zkrátka odcházíme, my už chceme být pryč. Grazie.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 Závěry Evropské rady ehm, ukazují, že mm, strategie na příštích pět let eh, založena na ochraně svobod občanů. Evropská unie se zavazuje chránit jejich práva, tak jak je to stanoveno ve smlouvách, a chránit občany před všemi hrozbami, které se objevují. To znamená ochrana právního státu, vážení kolegové, je nejdůležitějším zájmem um, naší civilizace. Musíme být jednotní vůči této hrozbě, interní nebo externí. Evropská rada stejně tak um, další instituce potřebuje čelit hrozbám Erdogana, Středomoří, proti Kyperské republice a uvalit sankce co nejdříve. musíme eh, posuzovat eh, respektování lidských práv. My všichni jsme Kypřané, my všichni, co věříme v Evropskou unii. Eh, děkuji. Děkuji. Jako jeden eh, z největších nových skupin britských poslanců Evropského parlamentu, liberálové, zelení, eh, my, co se nechceme obrátit zády k Evropě, a mohu vám říci, pane předsedo, že to co, si, sli, to, co jste slyšel od tam tut, z toho rohu, tak nepředstavuje názor všech ve Velké Británii Mohu vám poděkovat, pane předsedo Tasku, za vaši trpělivost s naší vládou a pokračovat v této politice trpělivosti a času a pochopení, i když to vypadá, že naše uh, vláda naše vláda nemá žádný plán. Hm, Bees Point nám no, by to udělal lépe. Ale názory se mění v Británii, jinak bychom tady nebyli. A ti z nás, kdo podporují Evropu, také potřebují eh, podporu Evropy. Děkuji. Pan Spiraky. Pane předsedo, pane místo předsedo, Tento nový začátek ukázal, že PPE, sociální demokraté, Renew Europe, zelení společně hmm, prohlášením společné orientace eh, musí garantovat občanům Růsta pracovní místa. Je to přesto, že eh, v eurozóně je nezaměstnanost 7 eh, podle posledních průzkumů a země jako Řecko potřebují šok, aby eh, se věci zlepšily, potřebujeme pracovní místa, digitalizaci, oběhovou ekonomiku, vzdělání, potřebujeme chránit evropské hodnoty, eh, liberální demokracii, aniž bychom dělali úspěvky. Během těchto pěti let ne, máme jiné priority. My eh, jsme si vědomi klimatických změn, víme, co se děje v Polsku, Maďarsku, Rumunsku a musíme diskutovat a shodnout se o politice, která bude realizována, která umožní zachovat Evropě eh, reputaci toho nejlepšího místa k životu na světě. Je to, připomínám, to jedna minuta. Pane předsedo, task pořádku. Eh, pane komisaře, dámy a pánové, eh, dovolte, abych eh, vám pogratuloval k vašemu novozvolení. Pan Taskovi chci pogratulovat k délce jeho mandátu a k tomu, že zastupoval východ. Co se týče rady, tak tady ale byla velká, eh, velký nedostatek transparentnosti a nerovnováha mezi východem a západem. A nemluvím jenom o vedení tří institucí, ale také o tom, jak fungují tyto instituce. Kde je rovnováha mezi personálním obsazením v institucím s východem a západem. Je tady nekonsistentní strategie rozšiřování EU. A co se týká demokracie v EU, většinového vztahu jsou tady dvě země, které jsou trestány. Bulharsko a Rumunsko. S koncem vašeho mandátu eh, mm, přiveďte Rumunsko, Bulharsko do Schengenu. Splňují všechna kritéria už dlouhou dobu. Je to o tom, že se eh, věd, že vzniká dojem, že se věci dohadují za zavřenými dveřmi. To nezvyšuje důvěru občanů v EU. Eh, vědomme si, dámy a pánové, že to závisí na nás, abychom zvyšovali význam Evropského parlamentu v Unii. Pane předsedo Sasoli, já vám gratuluji k vašemu zvolení, ale budete mít před sebou těžké úkoly v příštím období, konkrétně v jednání mezi parlamentem a ostatními institucemi. Děkuji. Děkuji, pane předsedo Sasoli. Pane předsedo Tusku, evropští občané Eh, tady jsou, jak jste slyšel, a Máme Evropskou smlouvu, máme chartu práv. Já už tady jsem poměrně dlouho a vím, že toto je jediný orgán, který je přímo volen občany, pr- přímo občany eh, zastupuje a teď eh, poprvé po volbách vidíme, že se navýšil počet eh, voličů, kteří se voleb zúčastnili. Proč to je? Protože měli silnou motivaci, když občané volí, mohou jasně ovlivnit potom složení evropských institucí, včetně složení nařízení Evropské komise, takže je potřeba, eh, abychom dostali eh, očekávání kandidátů. Třeba Franz Timmermans eh, byl prosazen díky hlasům evropských občanů a Franz Timmermans vždy obhajoval právní stát. Ale ono tady nejde jenom o jmenování kandidátů na předsedu Evropské komise, jde o celé složení Evropské komise. Je potřeba to velice přísně Eh, zvážit a pokusit se eh, složit tu komisi tak, aby byla schopná vypořádat se se všemi výzvami, které před námi stojí, včetně eh, výzev ekologických nesmíme dopustit případy kriminalizace těch, kteří zachraňují lidské životy ve středozemním moři. Musíme řešit otázku návratu eh, uchprchlíků do Libie, do země, která pro ně je velice eh, nejistá a stávají se obětí trestných eh, skupin. Děkuji. Nyní paní Nina Gill. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice ráda, že jste naším novým předsedou a to je ale bohužel jediná dobrá zpráva. Jinak musím říct, že jsem zneklidněna eh, výsledkem eh, rady a to je jenom velice mírně tvrzení. Pane předsedo Tusku, eh, za vašeho dohledu jsme zvýšili propas, prohlubili propas mezi námi a evropskými občany a to je pro demokracii špatná zpráva. Také míra zapojení, kterou jsme viděli naposledy, se těžko zopakuje a tak se bojím, že ti, kteří jsou proti právnímu státu, eh, zvítězili, dosáhli vítězství, eh, protože se jim morálně pod podařilo podkopat Evropskou radu. Vy jste se všichni podepsali pod proces špičkových kandidátů a pak jste se proti němu postavili. A nakonec došlo k tomu, že zvíz, zvítězily tyto negativní síly. Ukazuje se nejenom ve Spojeném království, toho tady vidíme důkazy, ale i jinde. Takže je velice důležité, aby Evropský parlament eh, trval na systému špičkových kandidátů a odmítl návrhy a jmenování rady. Děkuji, pan Džambasky, prosím na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Tusku, pane Ševčoviči, moje kritika namířená k vám se týká balíčku. Balíček je výsledkem nikoli v eh, politiky, ale eh, handrkování, které nedbá na zásady a otevřenost. Vy nerespektujete voliče. Jsou tady kandidáty, kteří byli jmenováni a kde je jim konec? Vy pošlapáváte své vlastní zásady, měníte své zásady a Střední a východní Evropa tam není zastoupena. Všichni noví kolegové jsou proti dohodě a vy jste ji přesto eh, prosadili. Lžete eh, se sami do kapsy. Pokud se vám eh, dohoda nelíbí, tak měl by předsedou komise pan Timmermans nebo pan Weber a ukázalo by se, jak by to bylo při hlasování, ale vy jste šli proti svým pravidlům. Přitom chci poukázat na to, že se tady nedodržuje řečnická doba. Eh, paní, která se vyjádřila kriticky, eh, neměla možnost dokončit své vystoupení. Je potřeba respektovat eh, i názory, s nimiž nesouhlasíme. Také tady mluvíme o demokracii a přitom včera všichni z levice a křesťanští demokraté jste postupovali tak, že lidé z EKR a identity a demokracie nebyli zvoleni. To není demokracie, vy se prostě spiknete proti určitým skupinám. Včera tady zazněla eh, hezká hymna, ale já eh, dávám přednost eh, hymně své vlastní země. Grazie, signor Presidente, e auguri per la sua elezione. Děkuji. Vážení poslanci, myslím, že jsme se um, hodně poučili v posledních týdnech. Ehm, výsledky nerespektují, nebo snahy, které nerespektují vůli lidí, selžou. Ehm, větší frakce jako EPP nominuje předsedu. Eh, jakékoliv dohody s zamřenými dveřmi, které nejsou založeny na základních smlouvách, jsou také eh, odsouzeny k selhání. Eh, myslím, že historie ukazuje mm, ten správný směr. Snažíte se mm, potlačit menší skupiny států EU. Nelze Eh, stavět proti Vysegradské čtyřce. Eh, ostatní mažní eh, kolegové, máme program, máme lídra, máme šanci udělat znova, potřebujeme silnější členské státy, které budou spolupracovat podle principů zakládajících smluv. Potřebujeme respektovat vzájemnou ústavu, potřebujeme um, respektovat základy tohoto kontinentu. Děkuji vám, pane předsedo. No všichni jsou nedovolní. My předložíme jeden prozračen, jeden demokratický princip na vodešité My jsme navrhli demokratický a transparentní princip špicen kandidátů Rada ho nerespektovala a to též platí pro socialisty a bývalé liberály, kteří se nedrželi principu, že strana, která získá největší počet křesel v parlamentu, by měla vybírat příštího předsedu Evropské komise. To se nestalo a nyní nám komise musí předložit eh, svůj pohled a svoje představy a teprve poté rozhodneme. Protože parlament je autonomní instituce, jediná přímo volená instituce a my se budeme rozhodovat samostatně. Nebudeme přijímat rozkazy od rady. Jsem hrdý na to, že jsem Bulhar, že jsem Evropan, mám úctu k symbolům Evropské unie k čemuž patří evropská vlajka a evropská hymna. To jsou symboly, které by nás měly spojovat v zájmu bezpečného evropského domova. Děkuji. Dodržujte prosím řečnický čas. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo Tusku, rada skončila, my jsme si přečetli výsledky Zjistili jsme, jak dopadla vaše vyjednávání. Nebylo to úplně ideální, ale co jsme se z toho přiučili. A když říkám přiučili, myslím tím to, že všechno se dá ještě změnit a poupravit. Očekáváme, že lidé, kteří mají naši důvěru, aby měli naši důvěru, musí předložit svůj program. A parlament musí jejich program posoudit. Teď už není čas na eh, neustále hovory o vyměňování a kšeftování s funkcemi. Je třeba si říct velice konkrétně, jaký bude program na příštích pět let. Na základě toho se rozhodneme, jestli parlament bude spolupracovat s komisí, abychom nezaostali za Amerikou a Čínou a abychom byli světovými vůdci. Takže hovořme už ne o funkcích, ale o konkrétním programu. Prosím na jednu minutu. Děkuji vám moc krát, pane předsedo, pane předsedo Tusku pane místopředsedo Evropské komise Ševčoviči. Já bych chtěl jenom říci, že opravdu tento parlament a jednotlivé politické frakce eh, se opírali o princip špicen kandidátů. To se nepodařilo. Evropská rada tomuto procesu nevyhověla a nominace jsou výsledkem politiky za zavřenými dveřmi. Horší je, že se hodně hovoří o geografickém zastoupení, o geografické vyváženosti. A ani k tomu opět nedošlo. Ještě horší je, že oběťmi jsou země Vyšegrádské čtyřky, které měly dobrého kandidáta, sedí tu spolu s námi a je potřeba říci, že možná, že takovýto signál, pokud je pravda, že tento kandidát nebyl vybrán jenom proto, že je zástupcem tohoto regionu, tak je to velice špatný signál voličům, je to špatný signál občanům střední a východní Evropy a budeme se k tomu muset umět nějak postavit v komunikaci s občany, aby věřili v demokratický princip a prohloubení účastnické demokracie v Evropě. Děkuji. Poslední dva řečníci. Pan Mariány, prosím. Mikrofon, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem z těch nových, kteří přišli ještě s některými iluzemi. Já jsem dnes eh, slyšel krásné projevy o hodnotě demokracie, respektování menšin, o, o tom všem. Ehm, mm, Mm, ale mm, pod čím si nedovedu představit nic konkrétního. Také jsem viděl eh, vyloučení poslanců, kteří eh, reprezentují 20 tohoto parlamentu, jak řekl předřečník, ať je to EKR nebo ID, tak mm, se nehlásí k té Evropě, kterou vy navrhujete. Včera eh, jsme viděli něco, kde bylo vlastně dohoda mezi přáteli a bylo vyloučeno 20 těchto poslanců. Příští týdny očekáváme bez iluzí. Ehm, e, pokud se, že bude pokračovat toto vylučování jednoho ze čtyř poslanců, e, takže mám pocit, že to, ty e, projevy o demokracii a hodnotách je jenom pouza.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 Děkuji vám, pane předsedo, za tuto příležitost promluvit k Evropskému parlamentu. Chtěl bych vám pogratulovat ke zvolení a chtěl bych poděkovat předsedovi Tuskovi a místo předsedovi Ševčovičovi za jejich projevy a chtěl bych navázat na komentáře kolegů, kteří říkají, že neexistuje žádná rovnováha mezi východem a západem v rozdělení vůdčích funkcí. Měli bychom eh, hovořit o tom, jak by mohli jednotliví poslanci předkládat svoje návrhy, kdo by měl tyto posty eh, obsadit a jak by měly instituce eh, spolupracovat. Jestliže nedosáhneme rovného zastoupení, nebudeme moci řešit problémy, které trápí evropské regiony. Sociální spravedlnost, demokracie, klimatická změna Kolegové, abychom se mohli společně rozhodovat a naplňovat svoje cíle, musíme usilovat o lepší spolupráci mezi institucemi. Rada dnes selhala, ale my, poslanci Evropského parlamentu, se můžeme snažit tlačit na radu, aby si lépe vedla lépe, aby si příště vedla lépe. Děkuji a nyní za komisi pan místo předseda Ševčovič, prosím Maroši. Děkuji vám, pane předsedo, a chtěl bych poděkovat všem poslancům za to, že jasně dokázali, že se sem vrátili s novou energií a vysokými ambicemi a skvělými myšlenkami. A jsem také velmi rád, že jsem ze všech komentářů pochopil, že naše instituce eh, mají víceméně společný pohled na strategii do budoucna. V posledních pět let jsme pracovali tvrdě na tom, aby Evropská unie nejen zůstala lídrem boje proti, klimatických, proti klimatickým změnám, ale abychom vytvářeli nový systém moderní udržitelné ekonomiky. A myslím si, že jedna z největších možností pro nás všechny v tomto novém období by spočívala v tom, že bychom měli správnou implementaci všeho toho, co bylo eh, dohodnuto. Myslím si, že to, co říkala paní Garcia, pan Čološ, pan Pons a pan Lamberts, tedy využít příštích pět let k tomu, abychom vybudovali sociální, zelenou a férovou Evropu. To je něco, co si musíme pamatovat při všech našich příštích krocích a jejich plánování. Souhlasím s voláním vás, kteří jste říkali, že tato nová ekonomika nesmí nikoho nechat pozadu, že je potřeba vyřešit energetickou chudobu a že je potřeba, aby každý našel svou budoucnost v nové ekonomice, a to i ti, kteří žijí v dnešních uhelných regionech nebo v energetických energeticky intenzivních městech a domech, které byly postaveny před mnoha desetiletími. Je potřeba umět těmto lidem pomoct a dát jim novou naději a nové ekonomické plány do budoucna. Myslím si, že je potřeba zdůraznit, a to zase eh, řekla paní Irače Garcia, že abychom mohli tato opatření zavést, potřebujeme se dohodnout na víceletém finančním rámci, neplýtvat časem, týdny, měsíci a dny a zajistit, aby naše programy měly eh, potřebnou finanční podporu. Víme, že k dohodě nemáme zase tak daleko a je potřeba využít finského předsednictví k úspěšnému uzavření nového evropského rozpočtu. Musíme vybudovat ekonomiku, která bude nejenom zelená a čistá, ale také konkurenceschopná. A je pravda, že eh, je potřeba ambiciozní přístup ke všem takzvaným technologickým megatrendům, ať už je to čistá mobilita, umělá inteligence, superpočítače nebo robotizace. Zkrátka proto, abychom byli silnými konkurenty eh, Spojených států nebo Číny a jsem si jistý, že to zvládneme naším evropským způsobem. S respektem k občanům, s respektem k životnímu prostředí a s respektem k mezinárodním smlouvám, mezinárodním pravidlům a závazkům. A chtěl bych také ujistit pana Širdevana, že nová obchodní dohoda, o které se bude diskutovat s vámi všemi, dodržuje vysoké standardy obchodu, životního prostředí a práce a že je to naše evropská reakce na plíživý obchodní protekcionismus, který se vzmáhá po celém světě a komise bude samozřejmě ochotná vysvětlovat všechny výhody a všechny plusy této dohody a filozofii, která za touto dohodou je. Při vší úctě k britským kolegům musím říci, že v komisi nám bude líto, když odejdete a stále doufáme, že se to nestane. A kolegům tamhle nahoře bych chtěl říci s nasazením všech svých diplomatických schopností, že se od vás nebudeme učit vůdčím schopnostem. Takže vážený, vážení poslanci, vážený pane předsedo, chtěl bych na závěr tohoto svého prvního projevu v novém parlamentu apelovat na vás všechny, Eh, využijme příští roky eh, k tomu, aby příští století bylo evropské, anebo při nejmenším co nejevropštější, tolik, jak je potřeba k silné, zjednocené a prosperující Evropě. Děkuji, pane Ševčoviči. Předávám slovo panu předsedovi Tuskovi. Vážený pane předsedo, já bych byl velice rád, aby obě naše instituce spolupracovali a to, co možná nejlépe. A proto dnes, proto se dnes zdržím jakéhokoliv vyjádření. Já doufám, že všichni budeme postupovat zodpovědně, tak aby nové vedení bylo vyvážené a to ve všech aspektech. Děkuji. Grazie, grazie. Grazie. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane místo předsedo. Děkuji, že jste se k nám dnes dopoledne připojili. Tím uzavírám dnešní rozpravu. Ještě připomínám všem kolegům, kteří se zúčastnili dnešní důležité rozpravy, že mám ještě několik oznámení do zápisu z dnešního jednání. Ze zápisy ze včerejšího jednání budou schváleny a parlament předloží tyto zápisy ke schválení na příštím jednání. Eh, za, od socialistů jsem dostal následující žádost o změnu v parlamentních výborech. Paní Kutajar nahradí paní Miriam Dali ve výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. pak nahradí pan Pisapia v podvýboru pro lidská práva. Máte k tomu někdo nějaké poznámky či námitky? Pokud ne, tak v tom případě považujeme tyto nominace za schválené. Děkuji vám ještě jednou za spolupráci a tímto dílčí zasedání parlamentu končím.